evropského filmu v digitální éře. Slovo má pan zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedající. Šanovný pan... Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, moje zpráva se týká evropského filmu. Rok 2014 byl velice úspěšný Eh, bylo eh, vyrobeno dvakrát více filmů než v Americe v loňském roce, ale eh, většina evropských filmů je promítána pouze v té zemi, ve které byla natočena. A málo kdy jsou promítány i v jiných zemích. Takže my máme v Evropě nejbohatší produkci, ale nikoli co do příjmů. A to by se mělo změnit. Měli bychom eh, se inspirovat tradicí sousedů, měli bychom propagovat evropské filmy, že to je klíčové. Kromě eh, kinemato, kromě kin, což je základní místo pro sledování filmů, také dochází k eh, dalšímu rozšiřování eh, eh, jaksi využívání filmové produkce, jako je promítání na, na objednávku, televize na, na vyžádání a celá řada audiovizuálních služeb a distribučních kanálů, převoditelnost francouzských filmů, která Ehm, které by pak byly přístupné více eh, divákům na různých platformách. Evropské filmové odvětví potřebuje stimulující prostředí pro to, aby eh, mohlo využít svůj ekonomický a kulturní potenciál. Jedním z řešení pro lepší šíření filmů je navýšení počtu dabovaných a titulkovaných filmů. Teď, když existují digitální kopie, eh, kde je možné tyto eh, filmy mm, kdykoliv přeložit do eh, všech možných jazyků s jedinou kopií a eh, na festivalech jako v Cannes, v Berlíně nebo v Karlových Varech eh, filmy, eh, které získají ceny, mají potom renomé, jako třeba polský film Ida, který v Polsku sice nezhledlo příliš mnoho lidí, ale poté, co obdržel ceny na festivalech a Evropského Oscara, tak potom se stal známým cíle nelze dosáhnout bez dostatečného financování a proto také e, Evropský kreativní program a program e, média e, jsou tak důležité na pomoc financování Evropského investičního fondu. Financování z veřejných prostředků by se mělo soustředit především na mm, veřejné promítání a mezinárodní propagaci, jakož i distribuci je potřeba také rozvíjet eh, eh, výuku a, a, a nebo i v nízkém věku mají být eh, jaksi lidé seznamováni s filmem a film je také svědectví pro příští generace prostřednictvím digitalizace je možné eh, také uchovávat eh, kvalitnější kopie. Eh, diskuze o potenciálu evropského filmu bude pokračovat během filmového fóra a měla by se také odrážet v legislativních návrzích Evropské komise a audiovizuální, na což audiovizuální společenství čeká. Děkuji panu kolegovi Ventovi, milé kolegyně a milí kolegové. Měli bychom dodržet 11. hodinu a já jsem předtím řekl, že nechám vystoupit více řečníků, protože pro, dneš, pro keští jak této zprávě jsme měli pouze dva zájemce a nyní se jich objevilo více, ale jsou to již kolegové, kteří dnes hovořili, takže vás prosím o pochopení a dám prostor skutečně pouze těm dvěma kolegům, kteří se přihlásili původně a bude to nejdříve kolega Kaputo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Posílení autorských práv mm, je důležité. Chceme tak podpořit evropské kreativní kapacity, což je důležité také pro kinematografii, pro světkin. Nejde jenom o uh, umělecké kompetence, ale také o intelektuální kompetence a samozřejmě to souvisí s ekonomickým prvkem. Jde o ekonomický růst, vytváření pracovních míst, je to také něco, co podporuje inovace, digitalizaci a tak dále. Je třeba ale mít jasně vyřešenou otázku autorských práv. Umělec potřebuje mít jasný rámec a odpovídající odškodnění, odpovídající odměnu za svou práci. Samozřejmě třeba podporovat rovněž i pluralismus, současně ale také chránit soukromou sféru, chránit práva a provést harmonizaci právě v oblasti autorských práv a ochrany soukromí. A rovněž je třeba zvážit, jak chceme příklad nadefinovat eh, umělecké dílo v roce 2015. Děkuji a slovo má další řečnice, pane předsedo. Během svých studií jsem mohla jasně vidět, jaké problémy mají ti, kteří chtějí pracovat v oblasti audiovizuálního odvětví, je velice těžké například získat úvěry a Evropská komise podle mě ještě nepřišla žádnou efektivní odpovědí. Je třeba, abychom chránili evropskou kinematografii ale není třeba podporovat pouze výrobu, ale je třeba jít i dále. V Itálii máme například um, záruční místo pro výrobu filmu, kde poskytli 5 milionů eur pro studio Volta Disneyho, přičemž naší italské produkci máme mnohem kvalitnější věci. Jde to vše na úkor našich italských pracujících a našich eh, kreativních tvůrčích pracovníků. My bychom měli chránit evropskou kulturu. Potřebujeme skutečně společný digitální trh. Děkuji kolegyně Adelfi. Tím uzavírám postup ke čtí a, a opětovně dávám slovo panu Kozisaři Hougenovi. Um, děkuji komise Eh, také je přesvědčena o, podpoře, o nutnosti podpory evropského filmu a děkuji panu Ventovi za tento dokument, který je v souladu s představou komise o evropském filmovém odvětví a sdělení komise z května 2014 na téma evropského filmu. My eh, si uvědomujeme kvalitu evropského filmového odvětví, ale také jeho slabosti Eh, především co se týče eh, sledovanosti v zahraničí. V Evropské unii vzniklo v roce, eh, minulém roce 1560 filmů, ale málo který byl promítaný mimo zemi původu z důvodů jazykových, kulturních, Mm, takže evropské filmy bývají často financovány eh, s národními fondy a ty produkční firmy bývají malé. Současně jsme přesvědčeni, že je potřeba toto odvětví podporovat, aby eh, využíval výhod digitální technologie. Takže komise zahájila dialog eh, s účastníky, tedy toho filmového odvětví, strukturovaný dialog s veřejnými orgány členských států, konference malých skupin v různých lokalitách eh, na téma třeba efektivnosti podpory filmů, Eh, filmy národní, regionální a evropské, business modely v digitální revoluci, nové strategie na podporu veřejné informovanosti, stimulování dialogu v audiovizuálním odvětví a reformy autorského práva. Eh, to vše tedy v rámci digitální strategie jednotného digitálního trhu. A konference i kulaté stoly, expertní skupiny se budou konat a první výsledky na Evropském filmovém fóru, který se bude konat v poslední čtvrtině příštího roku v Bruselu. Tam budou zapojeny členské státy a já bych rád upozornil na program Creative Europe na podporu filmu v Evropě. Tento program bude nadále sehrávat klíčovou roli také při distribuci filmů přes hranice a e, více televizních programů a e, služby video on demand, e, kdy e, současně se rozvíjí právě eh, tato eh, odvětví a podporují eh, větší sledovanost těchto filmů a prostředky by měly pomoci novým soukromým aktivitám. A co se týče záruk, Evropská komise a Evropský investiční fond budou mít k dispozici finanční nástroj na podporu malých a středních podniků v této oblasti prostě na začátku příštího roku, na konci příštího roku. Digitální revoluce eh, vyžaduje podporu tvůrčích odvětví a komise a její program budou podporovat film v nadcházejících letech. Děkuji panu komisáři, jsme ukončili rozpravu.